dělali 26. dubna roku 1986. Ten den se vril do paměti všem. Před 30 lety 16, 26. dubna roku 86 došlo v bývalém Sovětském svazu na území dnešní Ukrajiny k explozi čtvrtého nukleárního bloku elektrárny v Černobylu. Došlo k úplnému rozstavení a e, poté k tragédii s neuvěřitelnými eh, dopady. Do atmosféry pronikl radioaktivní materiál a velká část eh, jak běloruská Ukrajiny, tak Ruska byla zamořena radioaktivním odpadem eh, Mnoho tohoto odpadu však eh, proniklo a bylo odváto i do západní a střední Evropy. Dodnes eh, cítí dopady této katastrofy ehm, lidé, kteří byli zraněni, kteří předčasně zaplatili životem za tuto nehodu a je dodnes sporné, jak velké byly e, tyto negativní dopady. Stále se ještě liší odhady odborníků, ale ať už se snažíme vyjádřit čísly, negativní e, dopady této katastrofy jakkoliv ať už jsou to desítky nebo stovky tisíc obětí, jsou to oběti eh, velice rozsáhlé. Méně se pamatuje na takzvané likvidátory eh, této nehody. Většinou mladí lidé, kteří bez ochranných prostředků a aniž by byli předem varováni, byli vysláni aby předcházeli prohloubení se a zhoršování se tohoto stavu. A my jim za to jsme vděční, děkujeme jim za to. Mnozí těchto lidí, těchto hrdinů zaplatili za toto nasazení svým životem. V regionu museli opustit své domovy stovky tisíc občanů. Museli se ze dne na den vystěhovat ze svého domu vesnice, společenství byla rozervána, eh, byla roztříštěna, mnozí trpí na dopady takové osamocenosti. Dokonce i děti, které byly narozeny, které se narodily mnoha, mnoho let po této katastrofě, na ní doplácejí. Černobyl je neustálým varováním, co se týče nebezpečí jaderné energie. A um, jakákoliv obnova by byla finančně velice náročná. Provizorní eh, ochranný ehm, plášť, který má být dokončen, bude hotov eh, až za několik let a bude stát odhady až 2 miliardy eur. A e, v Evropské unii patří ochrana před jaderným zářením do pravomoci členských států. Na druhé straně přece však jakékoliv záření nezná státní hranice a proto musí být záležitost prevence společnou záležitostí nás všech. Proto i katastrofa ve Fukushimě se stala podnětem k tomu, abychom přistoupili k revizi a modernizaci všech 145 jaderných elektráren v Evropě. Máme zde neshody. Ty však musíme odsunout, protože koncepce eh, o využívání jaderné energie se mohou lišit. My však musíme být zajedno v tom, že samotná myšlenka na tuto katastrofu nám musí připomínat neustálou nutnost péče o zacházení, o předcházení dopadům jakéhokoliv jaderného neštěstí a proto si myslím, že stojí za to si neustále připomínat ty neblahé následky, ke kterým došlo jak Černobylu, tak ve Fukušimě a proto jsem i já o tom dnes hovořil. Děkuji vám za pozornost. Milí kolegyně, milé kolegyně, kolegové, mám tento týden tu čest, měl jsem tu čest sejít se s předsednictvím paní předsedkyní parlamentu Spojených Arabských Emirátů a dnes je u nás hostem a chci vám, paní kolegyně, vyslovně poděkovat, protože vy